Pokud ano, tak bych ráda pokračovala v hlasování. Pane Ranzorofe, jedná se o stejné téma? Ano, paní předsedkyně. Týká se to stejného tématu. Vím, že Sacharovova cena je velice důležitá otázka.